Dobré ráno, dámy a pánové, eh, milí přátelé. Zahájíme naše zasedání s mírným spožděním. Já jsem čekal na to, abychom měli kvórum. Jak víte, EPP má dnes mezinárodní zasedání, takže je to poněkud e, specifická situace a proto tu nemáme tolik kolegů, co e, obvykle. Nicméně, vypadá to tedy spíš jako pracovní skupina, ale dáme se stejně do práce. Nejdříve tedy přijetí pořadu jednání. Máte návrh pořadu eh, jednání. Vidím, že nikdo eh, nemá žádné výhrady, eh, takže považujeme pořad jednání za schválený, tak jak byl změněn po té poslední změně, jak vám byl rozdán. Co se týče sdělení ohledně pozměňovacích návrhů našeho výboru pro rozpočet 2016, Měli jsme tu několik pozměňovacích návrhů, které byly přijaty eh, ve výboru pro rozpočet a to je dobrá zpráva, buď jako takové, jak byly zaslány, anebo prostřednictvím kompromisních pozměňovacích návrhů. Já bych chtěl ještě to specifikovat. Jedná se o pozměňovací návrh číslo 1 od výboru AVKO. Jedná se o informaci pro média a audiovizuální produkci. To bylo plně přijato výborem pro rozpočet. Potom náš pozměňovací návrh číslo 2 je součástí kompromisního návrhu, kde došlo k rozdělení eh, linie ohledně Evropy pro občany a poznámek, eh, které byly přijaty zcela, zatímco částky, které byly eh, v té první podpoložce to bylo 1,5 milionu, o 1,5 milionu víc, než co AVKO žádalo, to je také dobrá zpráva. Pak je tu třetí pozměňovací návrh od našeho výboru AVKO a ten se týká pilotního projektu financování a podporování kampaní ECI. A to také bylo přijato, ale e, v jiné e, řádce rozpočtové a s nižší částkou, než kolik jsme žádali. Takže to je e, výsledek diskuzí Eh, ohledně rozpočtových pozměňovacích návrhů z našeho výboru. Ohledně diskuse s místopředsedou komise Timmermancem, tak si možná vzpomenete, že jsme se snažili uspořádat diskuzi s prvním místopředsedou za posledního zasedání ohledně mnoha nedořešených témat, ale do posud se nám to nepodařilo zorganizovat protože první eh, místo předseda se musel zúčastnit eh, naléhavých zasedání eh, mimo Brusel souvisejících s migrační krizí. Pan místo předseda Timmermans ale bude, bude k dispozici 3. prosince na našem zasedání, abychom mohli o těchto nedořešených otázkách hovořit. A na závěr, ještě tu mám pár sdělení, například doporučení koordinátorů. Skupina GUE eh, navrhlo Barbaru Spinelli jako zpravodajku pro budoucí zprávu o implementaci charty základních práv v institucích. Tato žádost bude nyní eh, na základě pravidel o změně eh, rozsahu implementačních zpráv E, zapracována, ale to nijak nebrání v tom, aby se mohlo začít pracovat. E, další EPP navrhuje Estebana González Ponce jako zpravodaje u zprávy z vlastní iniciativy o e, ústavních, právních a institucionálních implikacích společné bezpečnostní a obrané politiky. A také EPP navrhlo, aby, aby Gerd Schöpflin byl jmenován zpravodajem pro stanovisko podle eh, článku jednacího eh, řádu 53 plus eh, ohledně legislativ vlastní, mm, zprávy z vlastní iniciativy výboru LIBE eh, o ustanovení Evropského mechanismu pro demokracii, právní stát a základní práva. Takže pokud proti tomuto nemáte žádné výhrady, tato jmenování budou chápána jako schválena naším výborem. Nyní schválení předchozích zápisů. Chci vás informovat, že zápisy ze zasedání 17. června, 6. července a 15. července jsou k dispozici a podle naší praxe budou považovány za schválené, pokud se neobjeví výhrady do ukončení tohoto zasedání. A tímto skončila úvodní část našeho zasedání. A můžeme přejít k bodu číslo 4 na našem pořadu jednání, což je prezentace studie s názvem Evropský parlament jako hnací síla konstitucionalizace. Tuto zprávu představí paní Adrienne Eritier a Catherine Murray. Eh, bude se na to stručnou prezentaci. Je tu tedy paní profesorka Eritier a Murray z Evropského univerzitního institutu ve Florencii. Tato studie se zabývá narůstající úlohou Evropského parlamentu v rozhodovacím procesu v EU a poskytuje nám obrázek toho, jak Evropský parlament zasahuje, jak se mění jeho úloha prostřednictvím eh, změny smluv i prostřednictvím informálních nebo neformálních eh, změn. Eh, jak eh, narůstají tedy pravomoce Evropského parlamentu eh, v souvislosti se jmenováním komise v rozpočtové oblasti a podobně. A také se zaměřují na dvě důležitá, důležité politické oblasti, to je vnější, dohody o vnějším obchodu a ekonomické řízení a zpráva. Paní Adrinertie je emeritní profesorkou na Evropském univerzitním institutu ve Florencii. Spolu předsedala Centru Roberta Schumana pro pokročilé studie eh, sociálních a politických věd od roku 2003. Eh, paní profesorka se zaměřuje ve svém výzkumu na vytváření eh, politik v Evropské unii, na komparativní veřejnou politiku, rozhodovací procesy v Evropské unii, teorie institucionálních změn, deregulaci, re-regulaci a nové eh, způsoby eh, zprávy a řízení. Paní Katery Mury je asistující profesorkou na Nové Lisabonské univerzitě ve svém výzkumu se zaměřuje na institucionální změny v Evropské unii a na koaliční vlády, eh, o kterých eh, napsala mnoho eh, publikací. Jedním z důležitých jejich zájmů je zaměřovat se na Evrop- právo Evropského parlamentu jmenovat Eh, Evropskou eh, komisi potvrdit ve funkci komisaře, což je jedno z důležitých, eh, jeden z důležitých prvků jejich studie. Předám tedy slovo paní profesorce Eritie, která bude hovořit obecně o mm, prosazování, posilování parlamentarizace v rozhodovacím procesu v EU a bude se zaměřovat na spolurozhodování a delegovanou um, tvorbu zákonných norem a bude hovořit zhruba 15 minut. Děkuji vám ještě jednou, eh, paní profesorko, že jste mezi nás eh, přišla eh, na tuto výměnu názorů. Prosím, máte slovo. Děkuji, že jste nás sem pozvali, abychom představili studii, kterou váš výbor zadal a my vám nyní velice rádi předneseme výsledky my jsme e, politologové a definujeme konstitucionalizaci jakožto e, parlamentarizaci a klademe si otázku, do jaké míry a jak se parlament eh, během, eh, při svých aktivitách eh, během let prezentuje jakožto hnací motor parlamentarizace Evropské unie. Parlamentní demokracie, jak víte, je definována následujícími kritérii. Vláda je volena a má podporu většiny demokraticky zvolených zástupců v parlamentu. Premiér eh, vzejde eh, z parlamentu, je tedy poslancem, který byl zvolen eh, předsedou vlády. Vláda skládá účty parlamentu a může být jaksi napadena organizovanou opozicí v parlamentu. Parlament, parlamentní demokracii má právo legislativní iniciativy a parlament také má právo kontroly rozpočtu pokud jde o příjmy i výdaje. E, to jsou tedy e, takové hlavní referenční body, které využíváme. Potom jdeme v naší studii dál a zabýváme se nejdůležitějšími institucionálními pravidly nejprve e, a ptáme se, do jaké míry parlament při svých aktivitách a strategiích pokročil směrem k parlamentarizaci Evropské unie. Když si vezmeme důležitou oblast eh, legislativy, Zabýváme se tedy legislativou, eh, potom komitologií neboli předpisy komise, eh, nominací komisařů a jejich uvádění do funkce, potom rozpočtovým procesem a v obsahové oblasti to máme velice důležitý aspekt ekonomického a finančního řízení a externích obchodních dohod. Začněme tedy legislativou. Eh, jak víte, politická struktura Evropské unie je taková, že máme eh, dva zákonodárce, radu a parlament. A parlament udělal skvělou kariéru od, eh, od nevýznamného schromáždění, kterým původně byl, až se stal plným spoluzákonodárcem, který se účastní řádného legislativního postupu. Jak toho parlament dosáhl? My tvrdíme, že na jedné straně je to vzhledem k vnějším tlakům a novými, pl, novým plánům eh, Evropské unie, jako je společný trh a později eh, Evropská unie, vnitřní trh, eh, měnová unie a to všechno vyvíjelo určitý tlak na to, aby byla pravidla přenastavená a e, v souladu s členskými státy e, Evropský parlament dostal po e, znovu vyjednání víc, smluv více práv v legislativním procesu. Nicméně velice důležitou, důležitým směrem, kde parlament expandoval své pravomoce, kterou parlament velice využívá a velice obratně už několik desetiletí, to je eh, využívání vlastně neúplných institucionálních pravidel, eh, což eh, jsou ta pravidla, která nedefinují přesně jak, kdy, v které budoucí situaci za nových okolností budou pravidla uplatňována. Proto tato pravidla jsou předmětem opětovného vyjednávání a při e, opětovném vyjednávání nejednoznačných institucionálních pravidel e, postupuje parlament velice chytře a obratně a vyjednává rozšíření svých pravomocí, e, což vede k neformálním institucionálním změnám. Parlament využívá strategii oddalování a využívá takovou strategii, které říkáme arena linkage, a e, také se odvolává na e, rozsudky e, Evropského soudního dvora v případě, že mluví v jeho prospěch. Tady byla pozice parlamentu posílena. Například využívá strategii protahování velice chytrým způsobem a to e, už v poměrně v rané fázi tím, že neposkytne e, stanovisko v úvodní fázi legislativního postupu, kde zatím nemá ještě příliš mnoho, komis, e, příliš mnoho pravomocí. A neposkytnutím stanoviska dosáhne toho, že je potřeba jej konzultovat v mnohem více oblastech, než bylo původně ve smlouvě definováno. A příklad to, té arena linkage, které parlament používá opakovaně a velice úspěšně, to je, že v dohodovacím řízení o rozpočtovém procesu například říká, my vám dáme pouze tyto prostředky, pokud nám eh, povolíte více pravomocí v legislativním procesu. To jsou strategie, které parlament využívá velice e, úspěšně. E, využívalo, dokud v Maastrichtskou smlouvou nebylo zavedeno spolurozhodování, které bylo potom rozšířeno Lisabonskou smlouvou a nyní e, existuje řádný legislativní postup. Podívejme se na další velice důležitou oblast, kde parlament rozšířil své rozhodovací pravomoci, které byly na počátku opravdu nulové a dnes jsou téměř, dnes je parlament téměř rovným partnerem eh, eh, Rady a komise je to v rámci eh, komitologie eh, delegované legislativy. Takže jakou, par, jakou strategii tady parlament využíval? Využíval znovu opětovné vyjednávání eh, neúplných ustanovení smlouvy, využíval propojování různých oblastí, například odmítl podporu u obsahové nebo u zásadní legislativní záležitosti ve spolurozhodování, například pokud šlo o liberalizaci eh, telekomunikací. A tím, že eh, neposkytl eh, rozpočtové prostředky, dokud nezískal větší pravomoci v komitologii, v, této, v tomto konkrétním rozhodování. Tím parlament postupem času získal například takzvané droit de regard a také právo whistleblowingu a to zejména ze strany komise. Dále parlament velice úspěšně využil e, strategii propojování různých oblastí, kdy říkal, e, my jsme ochotní e, povolit určitý režim Lamfalise, aby pokračoval, pokud získáme vliv na třetí komitologické rozhodování, což tehdy formálně tak nebylo, ale de facto to nastalo a parlament získal vliv na utváření třetího eh, komitologického rozhodování. Dále eh, parlament velice často se odvolává k Evropskému soudnímu dvoru a tam, eh, abych tak řekla, nikdy nevíme, jak to dopadne. Soud se může vyslovit ve váš prospěch, ale také se může vyslovit proti vám. A proto při vývoji e, institucionálních pravidel je to vlastně takové delegované rozhodnutí. A nyní e, se přesuneme k uvádění komise do funkce. Když jsem začala pracovat na eh, uvádění komisařů do funkce, eh, to bylo před deseti lety a tehdy se dalo jít do archivu komise, eh, dostala jsem složku se všemi důvěrnými dopisy z Evropského parlamentu a od poslanců. Dnes je mnohem těžší se k takovým materiálům dostat. Ale uvádění komisařů do funkce je velice fascinující záležitost. Je to vlastně eh, projev čím dál silnějších pravomocí eh, Evropského parlamentu eh, být konzultován a v úvozovkách volit komisaře Parlament má také pravomoc eh, schvalovat eh, komisi a provádět individuální slyšení. A když si vezmeme tento vývoj, tak je to poměrně zarážející. Eh, za prvé proto, že mnoho členských států, silných členských států je proti takovémuto vývoji. Velice jasně proti. Někdy ani komise sama nesouhlasí s takovým vývojem. Takže jak se to stalo? Já vám dám dva příklady. Maastrichtská smlouva říká, že Evropský parlament eh, musí být konzultován při nominaci předsedy komise. Římská smlouva o tom nic takového neříká. Ta nestanoví žádné právo Evropského parlamentu v tomto ohledu. Nicméně v roce 1981 eh, tehdejší předseda komise byl pozván do Evropského parlamentu, aby se představil, aby přednesl projev a eh, aby získal eh, většinu hlasů. Tehdy tedy za spolupráce komise proběhlo hlasování, které ale nemělo žádný právní základ a bylo formalizováno až Maastrichtskou smlouvou. To je tedy příklad toho, kdy smlouva formalizuje změnu, ke které už došlo předtím. Dále po Maastrichtské smlouvě e, Evropský parlament udělal něco, co udělá velice často, jak víte, změnil jednací řád a řekl, jestliže hlasování dopadne záporně, požádáme členské státy, aby navrhli jiného kandidáta. E, jak si umíte představit, bylo by pro členské státy těžké, kdyby někdo neprošel hlasováním, nepředstavit e, alternativního kandidáta. To se, tato změna byla formalizována eh, Amsterdamskou smlouvou, eh, která eh, Evropskému parlamentu dala pravomoc schvalovat předsedu komise. Bylo několik členských států, které byly proti, Spojené království, Finsko a Jirsko. A všichni víme, co se stalo po Lisabonu. Každá eh, parlamentní skupina navrhla kandidáta, což se stalo navzdory opozici silných členských států. A výmluvný je příklad eh, těch jednotlivých slyšení. Hned poté, co Evropský parlament získal právo schvalovat komisi, řekl, proč bychom eh, neměli mít slyšení jako ve Spojených státech, aby se nám každý komisař představil. A odpověď ze členských států, tedy od Rady a komise, byla v žádném případě za žádnou cenu to e, nikdy nepřipustíme. A členské státy říkali, že máme kolektivní investituru a ne individuální, takže není třeba, aby se vám kandidáti individuálně představovali. A Evropský parlament odpověděl, pokud to neuděláte, tak e, my zkrátka nenaplánujeme hlasování. To byla pravomoc e, zdržovat, kterou nakonec parlament eh, prosadil svou. Eh, Evropský parlament eh, velice silně řekl, pokud mezi nás nepředstoupíte individuálně, my o vás nebudeme hlasovat. A tímto způsobem se podařilo dosáhnout neformální změny, která zase de facto zvýšila pravomoce parlamentu. Pokud tedy jde o posílení Evropského parlamentu, tak podle mého názoru eh, je pravda, že eh, Evropský parlament využívá smluv až do krajnosti. To proto, že může zdržováním zablokovat postupy jako v případě slyšení, ale někdy je to také tak, že komise dobrovolně s Evropským parlamentem spolupracuje, eh, což vytváří zase neformální změnu a ta potom se dostane až do smluv. Ale často je to tak, že smlouvy Eh, v podstatě nedělají nic jiného, než že formalizují neformální změny, které už nastaly dříve. Pokud některé členské státy jsou proti eh, takovéto změně, eh, tak vzniká určitý kompromis mezi zeměmi, které jsou spíše pro posílení Evropského parlamentu. Ty mohou doma říkat, podívejte se, Evropský parlament je silnější a země, které jsou proti, Ehm, o, o mnoho nepřicházejí, protože v podstatě ta změna už existuje. Pokud jde o rozpočet, tady je to o něco složitější. Posílení eh, Evropského parlamentu eh, je tady eh, zcela jasné, ale členské státy tady stále ještě mají výhodu. Složité to je, protože tady se smlouvy změnily velice málo. Až do Lisabonu to byly neformální změny a meziinstitucionální dohody, které upravovaly rozpočet. Jak eh, to vysvětlit? Na úplném počátku šlo o záležitost členských států, eh, panovaly obavy o demokratickou eh, legitimitu a rozpočtové pravomoci byly smlouvami dány Evropskému parlamentu, ale myslím, že si málo kdo uvědomoval, jak to tehdy bude mocný nástroj, protože v roce 1975 získal parlament poprvé právo zablokovat postup, mohl zablokovat alokaci finančních prostředků. A e, v tom prvním roce e, zase e, parlament nasadil maximalistický přístup při zvyšování svých pravomocí a učinil, nebo utvořil alianci zejména se s, s jižními členskými státy a e, byl ochoten k výměnám. Získal institucionální e, pravomoce za to, že ustoupil v oblastech rozpočtu a v oblastech konkrétních politik. V roce 88 vznikl víceletý finanční rámec a Evropský parlament toho zase dokázal využít, protože e, se mohl neustále vracet k ročním rozpočtům, což zase přineslo nové kompetence. Eh, a nakonec tedy ještě před Lisabonem, když se hlasovalo o rozpočtu, šlo v podstatě o spolurozhodování. Eh, rozdíl mezi povinnými a nepovinnými výdaji eh, už nefungoval a zase Lisabon neudělal nic jiného, než že formalizoval tuto existující praktiku. A po Lisabonu eh, to vyjednávání a handlování pokračuje. Evropský parlament se snaží získat více pravomocí, pokud jde o příjmy například. Eh, proč je Evropský parlament stále ještě omezený? Eh, je to proto, že Evropský parlament velice správně využívá svou demokratickou legitimitu. Říká, měli bychom mít stejné pravomoci jako členské státy, protože tak by to mělo být a to je argument, který se nedá snadno vyvrátit. U rozpočtu máme ještě další argument a sice ano, ale pokud dáme Evropskému parlamentu eh, pravomoc eh, upravovat příjmy, pak dojde k neomezeným výdajům, což je něco, proti čemu se dá špatně argumentovat ze strany Evropského parlamentu. Nyní přejdeme k těm eh, obsahovým oblastem. Eh, jsou to oblasti, které nám leží velice na srdci za posledních 8 až 10 let. Eh, jde samozřejmě o nové ekonomické řízení v Evropě. Parlament dostal pravomoc poprvé nové pravomoci eh, za Lisabonské smlouvy k eh, takzvanému hospodářskému dohodu eh, spolurozhodování. Teď se podívejme na to, jak parlament získal tato práva v rámci šesti balíčku plus 2, v rámci tzv. fiskálního kompaktu a jak se parlamentu podařilo za jakých podmínek rozšířit své pravomoci v oblasti tohoto finančního hospodářského vládnutí. Do určité míry se to stalo v rámci fiskálního kompaktu, v rámci eh, bankovní unie, v případu eh, fondu jednotného řešení problému, ale ne jinde u fiskálního mechanismu. Čili jaké strategie eh, parlament použil? přišel s neformálními inovacemi institucionálními tím, že vytvořil tzv. monetární dialog, hospodářský a monetární dialog, ve kterém získává přístup k informacím a k ECB v rámci monetárního dialogu. A potom je tady hospodářský dialog s komisí, s radou, s euroskupinou, s národními ministry financí. To je pokus zajistit, aby tato, tyto orgány se odpovídaly parlamentu. V rámci šesti balíčků parlament dosáhl toho, ne, že, e, i když e, tedy ne všechny e, balíčky spadaly do spolurozhodování, dva nespadaly, ale tím, že se to vzalo jako balíček a komise to předložila jako balíček, tak de facto se eh, ovšem rozhodovalo, jako by to bylo předmět spolurozhodování. Jsme tady tedy svědkem toho, že parlament dosáhl neformální institucionální změny v tom smyslu, že eh, když eh, se něco bere jako balíček, tak to de facto bude předmětem jednotné metody schvalování, kterou je v současné době spolurozhodování. Strategie, které používá parlament, je tedy eh, tato vazba v rámci eh, balíčku, všemožnosti balíčku. Ale ještě bych měl eh, měla začít s, tím, předběž, s tou předběžnou konzultací s ECB. Potom samozřejmě jsou to zase setkání s národními parlamenty k národním rozpočtovým otázkám, k evropskému semestru. Také se vedly opakované konzultace s komisí, tak by parlament měl vliv na některá rozhodnutí v rámci evropského semestru. Pokud jde o e, vazby napříč arenami, e, které použil parlament například v případě fiskálního kompaktu v souvislosti s dvojbalíčkem, tak tam parlament uvedl, že fiskální kompakt, což je mezi vládní dohoda, tam parlament nehraje žádnou roli, tak tam parlament řekl, no pokud e, nám neumožníte k tomu promluvit, v případě mezinárodní dohody, tak my prostě ten dvoubalíček nepřijmeme, protože ten je eh, ve spolurozhodování. Takže to byla úspěšná eh, strategie, eh, strategie té vazby mezi arénami. V případě strategie odkládání, kterou použil v bankovní unii podle jednot, ten mechanismu jednotného dohledu SSM, tam a, tiše schvaloval navrhované eh, seznamy, dokud, eh, tedy eh, návrhy, dokud nedostal od ECB e příslušné informace. A to je poprvé, co parlament získal extenzivní informace o situaci evropských bank. Čili tohle bylo formalizováno, nebo je to neformální instituce v rámci meziinstitucionální dohody s ECB. V případě šesti balíčků, o tom už jsme hovořili, tam parlament de facto eh, použil v rámci eh, jednoho balíčku, že se všechno tedy eh, rozhodovalo jako spolurozhodnutí. Potom, pokud jde o nominaci komisařů a předsedy komise, i v případě hospodářského a finančního vládnutí parlament používá stále častěji neformální slyšení pořádá neformální slyšení k eh, jmenování osob do všech těch eh, nových řídících orgánů, eh, orgánů těch, toho finančního hospodářského vládnutí. On eh, vyslechne eh, ty lidi navrhované eh, komisí nebo ECB a pokud s nimi nesouhlasí nebo s nějakým návrhem nebo řekne ne k nějakému kandidátovi, tak je poměrně pochybné, že by komise nebo ECB e trvali na tom konkrétním kandidátovi. A v současné době v rámci Junckerova investičního fondu je mimochodem uplatňována přesně ta strategie. Nevíme eh, přesně, jaký bude výsledek ovšem eh, v této fázi. Teď poslední eh, slovem k tomu, kde se parlamentu nepodařilo využít tu strategii napříč arenami. Byl to případ Evropského mechanismu stability. Byl tady tedy fiskální kompakt, který parlament svázal s dvou balíčkem a řekl, pokud eh, nebudeme moci říct něco k fiskálnímu balíčku, tak nesouhlasíme eh, dvou balíček. A uspěl. Měl určitý vliv na kodifikaci fiskálního kompaktu. Pokusil se eh, takto svázat i evropský mechanismus stability, ale tam to nefungovalo. Položíme si tedy otázku, proč to nefungovalo. Proč parlament nepoužil to, že musí eh, eh, schválit eh, toto, nepoužil jednot, mechanismus zjednodušené změny smlouvy. On řekl ano, ale pokusil se to udělat v ESM, ale tam členské státy prostě vytvořili kamenou zeď a nepohli se ani opít. My jsme si kladli tu otázku a, a Dospěli jsme eh, k tomu, že pokud je o eh, mechanismus stability, tam jde o obrovské rozpočtové prostředky z národních rozpočtů. Zatímco o fiskálního kompaktu, což byla další mezivládní dohoda, eh, šlo o kontrolu rozpočtu komisí. A my jsme říkali, že pokud jde o dávání peněz, ani ne tak o kontrolu, ale opravdu o redistribuci, tam ti silní aktéři jako členské státy zablokovali proces a nedali parlamentu v tomto konkrétním eh, případu evropského mm, mechanismu stability eh, prostor. Teď další eh, část hmotného práva. Parlament získává nebo získával eh, podstatné pravomoci už před Lisabonem a získává je i po Lisabonu. Ty nové pravomoci eh, podle Lisabonu jsou eh, právo ratifikace externích obchodních dohod, právo vydávat usnesení, vyžadovat si stanoviska v Libe a Evropského soudního dvora. To neformální rozšíření pravomocí bylo, že teď má přístup k utajovaným dokumentům, má právo na informace před a po jakémkoliv e, vyjednávání a má vliv na obsah e, vyjednávacích směrnic. A potom je tady ta závěrečná dohoda. Takže co parlament, e, nebo tedy to závěrečné schválení. Parlament tedy eh, navázal přímé kontakty eh, s partnery vyjednávacími jako nějaká Korea, tedy Jižní Korea, nebo ať už šlo o jiné partnery. Eh, partne, parlament mohl zablokovat dočasné uplatnění implementace, čili mohl se potom zabývat věcnými otázkami. Spolupracoval s mezinárodními institucemi, s nezávislými experty, s nestátními organizacemi a tím se mu podařilo rozšířit svá formální práva zavedená formální Lisabonskou smlouvou. A Katrin to dovede ke, k závěru. Takže teď si položme otázku, co vyplývá z této zprávy. Dochází k markantnímu nárůstu formálních a neformálních pravomocí Evropského parlamentu tomu říkáme parlamentarizace. Tyto pravomoci byly původně uděleny proto, že členské státy chtěli zvýšit demokratickou legitimitu Evropské unie, ale především bychom řekli, protože Evropský parlament strategicky se eh, bere o své pravomoci a jejich rozšíření a používá možnosti podle smlouvy co nejvíce. Blokuje, odkládá a rozšiřuje své pravomoci kam, kam může. A velmi často byl ochoten tedy uzavírat určité kompromisy. Evropský parlament získával institucionální vítězství na úkor kompromisu se členskými státy. A tyto změny jsou potom, vždy neformální změny jsou potom e, formalizovány v rámci revizí, následujících revizích smluv. Ovšem jsou tady e, ještě stále některé překážky k e, parlamentarizaci. Není žádná systematická opozice uvnitř EP. Evropský parlament sice kritizuje, že nemá právo vybírat nemá právo vybírat příjmy a nemá právo eh, legislativní eh, iniciativa a ještě exekutiva nezávislí na podpoře většiny eh, Evropského parlamentu. To vše. Dobrá, děkujeme vám, to bylo velice zajímavé. A nyní předám slovo poslancům, pokud si k tomu chtějí vzít nějaké slova. Myslím, že Richard Colbert. Máte slovo. Tak než děkuji mnohokrát, to bylo uh, fascinující. Je škoda, že BP uh, eh, se rozhodla to bojkotovat. Ale uh, to je jejich chyba. Je to tak trochu historie parlamentu od uh, zavedení přímých voleb, zvyšování jeho uh, pravomoci. Je to také eh, součást historie eh, tohoto výboru, eh, který byl středobodem řady těchto změn. Čili já si myslím, že to bylo velice zajímavé a jsem také rád, že jste citoval dokonce asi tři mé knihy, kde jsem psal o stejných tématech. Myslím si, eh, že jste eh, velmi dobře pojmenovali eh, strategii parlamentu, která byla dvojí. Za prvé snaha o změnu smluv, čili těch základních pravidel Evropské unie, ale také uvnitř těch smluv, tak jak jsou aktuálně dány, pokoušet se je využívat kreativně. Vždycky se snaží vzít smlouvy a tak trochu je natáhnout i jako tak, jak elastické jsou. Pokud samozřejmě eh, je jako gumičku natáhnete příliš mnoho, tak eh, praskne a štípe vás do palce. A vy jste eh, poukázali, myslím, velice dobře ty vazby mezi jednotlivými arénami a, potom možnost odměň, od odmítání nebo hrozba odmítáním k získání zvláštních ústupků. A to je fascinující příběh, který transformoval Evropskou unii od eh, stavu, kde byla před 20 lety, kdy parlament byl pouze poradním orgánem na eh, unii, kde parlament eh, je součástí dvoukomorové legislativy a má skutečné parlamentní pravomoci v parlamentním systému. Jak jsme toho dosáhli? je tak trochu záhadou, jak říkáte, protože eh, řada vlád členských států, pokud ne všechny, eh, se k tomu stavili zdráhavě. Ale v každém eh, kole vyjednávání o změnách smluv se nám podařilo získat alespoň přízeň některých vlád. A potom vždycky došlo k nějakému kompromisu na mezivládní konferenci. Kompromis nám nedal všechno, ale vždycky nám dal něco jako parlamentu. A to vysvětluje, proč to bylo kruček po kručku. A s těmi následujícími smlouvami. Zatímco některé vlády tomu byly nakloněné více na začátku, tak některé ne, tak jak potom zdravě zašli souhlasit. Částečně je tady institucionální tlak, ale eh, částečně je to obíhání eh, rady, jednání za jejími zády. Co tím myslím? Tím myslím, že parlament, poslanci parlamentu vysvětlují doma ve svých politických stranách, o co jde. Což je eh, oblast výzkumu, která je často opomíjena. Nicméně, jak přimět ministry zahraničí, aby se stavili k něčemu, poněkud střícněji, Často neformálně argumentujete doma na soukromých, zased, eh, na soukromých setkáních, setkáních s kolegy z národních parlamentů, s kolegy eh, ze svého vlastního parlamentu, doma s stranickými kolegy a díky tomu potom zdraví ministři se tak trochu eh, posunou a posunou anebo začnou souhlasit s něčím, pro co původně nebyli nadšení. Jedna věc eh, je, kde se posouváme eh, zpět, a to jsou rozpočtové eh, pravomoci parlamentu. Protože myslím si, že to víceletý, že víceletý, ze zavedení víceletého finančního rámce do smlouvy s tím, že to musí být jednomyslné a je třeba tedy něco takového schválit, to nám dává méně pravomocí, než jsme měli předtím, bych řekl. Protože před eh, víceletými eh, finančními eh, perspektivami. To byla meziinstitucionální dohoda. Tam to nemělo smluvní základ. Takže pokud nebyla dohoda, tak se to dalo opustit a jet dál bez dohody. To znamená, že začal každoroční rozpočtový nebo ten každoroční rozpočtový proces byl, tedy nebyl omezen tou hlavní perspektivou, a to dávalo parlamentu, eh, bych řekl, více pravomocí, než má teď v tomto novém kontextu. Alespoň v té nezemědělské části rozpočtu. Ale celkově eh, se jedná o historii eh, postupného nabírání pravomocí pro parlament. Trochu nesouhlasím s tím úplně prvním a posledním slajdem, které jsem nenašel v tom vytištěném. To jsou ta kritéria a eh, měření, dosažení parlamentní demokracie. U vás eh, říkáte obyčejně, že v parlamentním systému premiér je obyčejně eh, poslancem. Tak tomu není vždycky. V Itálii pan Renzi není a nebyl poslancem italského parlamentu ve Francii. Premiér nemusí být a potom, když je nominován, tak už nesmí být poslancem Národního parlamentu. A podobně eh, předseda komise nemůže, jakmile je jmenován, poslancem Evropského parlamentu. Hlavním kritériem je, že k ujmutí se funkce a, jejímu, eh, a setrvání v ní potřebuje eh, parlamentní většinu. A toho my jsme víceméně v evropském kontextu dosáhli podobná drobnost eh, se týká legislativy. Definice je, hlavně spočívá v tom, že nelze přijímat legislativu bez schválení parlamentu, čemuž, čehož my jsme dosáhli většině případů, a to jsme neměli předtím. Spíše než právo eh, legislativní iniciativy. V národním eh, kontextu právo legislativní iniciativy které mimochodem neexistuje ve všech parlamentech, ve všech národních parlamentech, alespoň ne neomezeně. Ale i tam, kde existuje, to je spíše teoretická věc. Prakticky veškerá legislativa vychází z návrhu exekutivy. A tak tomu je tady, taky tady. Východiskem legislativy je eh, eh, tedy návrh komise. My máme právo požádat eh, komisi o návrh a máme způsob, jak komisi stížit eh, život, když eh, nebere nebo nezahledňuje naše návrhy. Takže si myslím, že u té legislativní iniciativy se nám nedaří tak špatně. A to, co jsme požádali, o co jsme požádali mezivládní konferenci k revizi smluv, nikdy neobsahovalo zvláštní eh, právo legislativní iniciativu o, o eh, legislativní iniciativu parlamentu, alespoň od eh, mastické smlouvy, kdy jsme požádali o právo požádat komisi o iniciativu. Čili tady to není tak špatné. A potom poslední věc. Vy jste říkala, že je těžší dostat se k historickým dokumentům archivům komise než dříve. Já jsem si myslel, že se dostáváme k éře větší transparentnosti a práva a přístupu k dokumentům. Takže eh, je alarmující, že teď to bylo těžší. Dřív bylo možné, abych se k těma dostala volně a teď se o to musím žádat. A samozřejmě i já o ně nemohu žádat, protože neznám. Dobrá, děkuji. Thank you, Ramon. Děkuji, pan Ramon má slovo. Dobrý den. Já jsem vám také chtěl poděkovat za tuto vynikající prezentaci. Kdo nemá tolik zkušeností jako Richard, si na základě vaší prezentace uvědomí, že Evropský parlament v podstatě svou praxí změnil právní normy. A mám dva dotazy. Především, co máme udělat proto, abychom mohli pokračovat ve získávání pravomocí, jak máme jednat v Evropském parlamentu, abychom předešli dvěma věcem, protože víme, že eh, u, zpráv z vlastních iniciativy, které eh, jsou velice časté v Evropském parlamentu a eh, které reagují v podstatě na nedostatek kapacity v legislativní iniciativě. My k tomuto kroku přistupujeme, protože v Evropském parlamentu Evropský parlament zde nemá svou vlastní legislativní eh, iniciativu. A proto se teď ptám, jak, tomuto, mm, jak, jak, jak toto vyřešit, aby tyto zprávy z vlastní iniciativy nebyly prostě jen eh, zasrčeny do šuplíku komise. Já se totiž obávám, že právě takto často končí a že tyto zprávy z vlastní iniciativy nemají velký dopad. Například, když nás komise prostě jen konzultuje, jak my můžeme postupovat jako Evropský parlament, protože eh, komise eh, ani rada pak neberou v potaz eh, naše stanovisko. Především můžeme uvést příklad z těchto dní. Vidíme například skandál o LuxLeaks. Komise vypracovala směrnici Moskovisí, v Dubnu, aby takto koordinovala eh, fiskální informace ze všech členských států. Protože oni dohody měly dopad na eh, další státy. A jediným cílem té eh, směrnice bylo tedy konzultovat Evropský parlament. Ano, my jsme vypracovali zprávu jako Evropský parlament, ale pak rada která je ještě na nižší, žádala tedy ještě nižší úroveň oproti tomu, co žádala komise ohledně mm, těch požadavků. Takže my jsme byli nakonec jako parlament jen konzultováni a k čemu je tedy takováto konzultace dobrá, k čemu je dobrá naše stanovisko? Já se obávám, že k ničemu. bylo by zapotřebí eh, mít něco mm, nějaký způsob, jak by mohl Evropský parlament efektivněji eh, jednat. A mám ještě eh, jednu obavu stále jasněji je mi zjevné, teď když hovořím o tématu svobod a spravedlnosti, například na základě stokholmského programu v dobí před pěti lety. Od té doby došlo k velice eh, nedostatečnému vývoji, protože eh, se setkáváme s právě jednotlivých eh, států, s, s pravidly, které se týkají trestního řízení ve vnitrostátním právu. Jedná se o otázky policie, spravedlnosti. A ve skutečnosti to vypadá tak, že v tom jednotném prostoru bez hranic od eh, spuštění Schengenu, to vypadá tak, že eh, kriminalita je stále více nadnárodním jevem. To není jenom terorismus, jedná se eh, o informatickou kriminalitu, zločiny na dětech, ženách, obchodování s lidmi. Nicméně legislat legislativa je v těchto oblastech vnitrostátní a pokud my chceme nějakým způsobem harmonizovat ten vnitřní prostor spravedlnosti a svobod, potřebujeme také nástroje, aby Evropská unie, v tomto případě tedy parlament, eh, určitým způsobem mohl tyto věci harmonizovat a přitom současně respektovat vnitrostátní kompetence. Já eh, Nechci nějak eh, podkopat svato, eh, svatou nedotknutelnost eh, státní pravomocí v této oblasti. Paní Breso? Děkuji. Já bych chtěla přednést především poznámku ohledě prvních eh, voleb předsedy komise po Lisabonské eh, smlouvě. Mnohem více to podobá jednomu z těch prvků, které, o kterých jste hovořil na začátku, těch bodů, které charakterizují eh, parlament. A já si myslím, že tentokrát došlo tedy k zásadní změně, která zkoumala, jak provést konstitucionální změnu, ale také politickou změnu. Takže ta mm, pravomoc konstitucionální umožnila zásadní politickou změnu. A Evropský parlament, tedy politické skupiny e, před e, volbami e, se tedy dohodli, že předseda bude odhlasován parlamentem a tak to byly byla i předložena jména kandidátů a po volbách eh, z toho byly politicky eh, přijaty důsledky. Přijali jsme tedy volební výsledky, třeba že pro e, politickou skupinu socialistů to bylo poněkud obtížné, ale prostě tímto způsobem jsme vlastně uložili e, radě povinnost e, vybrat kandidáta e, Eh, z daného eh, politického prostředí podle té dohody. Evropský parlament se takto přibližuje k těm tradičním pravidlům, o kterých eh, jste hovořila, protože tato nová změna umožnila vytvořit protože to ještě se nedná o většinu vládní, ale o většinu, která má nějaký politický rozměr. A bylo tedy zapotřebí nějakým způsobem se dohodnout na určitém programu a takto tedy předsedovi ten program předložit. Ohledně ztracené bitvy ústavní smlouvy a Lisabonské smlouvy, tam došlo ke eh, skutečnému chování, eh, eh, které by bylo mezi parlamentem a druhou komorou, takže tam nešlo jenom o ministry, jednotlivé ministry na radě. A na základě lisabonských pravomocí je tedy možné, aby rada se rozhodla, že, že tedy bude určitá, mm, že vznikne určitá formace, která se bude zabývat například všeobecnými záležitostmi. To bude určitá tedy skupina ministrů, kteří se tímto zabývají. A tímto způsobem, aby se legislativně postupovalo s větší transparentností a s větší jasností. To znamená, že e, to může být jasnější i pro občany. Pak se existuje. Eh? Il le avec le Conseil. Eh, dříve se ani nevědělo, že Evropská rada existuje. A za třetí, tedy eh, Evropská rada. Evropská unie, i kdyby ehm, vznikla jako federace, tak by to byla velice zvláštní federace. Eh, já si myslím, že že se nám nikdy nepodaří dosáhnout takto významných eh, eh, změn a to eh, může dojít tedy k velkým změnám na Evropské radě a jak tyto změny začlenit do institucionální architektury, protože možná k této věci máte nějaké mm, návrhy, nějaké, mm, nějaké myšlenky, protože v jiném federálním systému takovýto orgán neexistuje. Komentář mám mikrofon. Ano, je zapotřebí nějakým způsobem nechat vykrystalizovat ty eh, vztahy. Takže tato věc vyžaduje určité úvahy. A mm, ještě mám jednu poznámku. Evropský parlament se snaží ve vztahu s vnitrostátními parlamenty vytvářet oproti Evropské radě jakousi protiváhu. Takže se jedná v podstatě o reprezentanty eh, vlád, o proti reprezentantům eh, jednotlivých států prostřednictvím jejich volených zástupců. Takže se jedná o protiklad těchto volených zástupců proti eh, hlavám státu a šéfů vlád protože ti pak eh, nakonec dávají mandáty svým ministrům a předsedům vlády. A eh, vypadá to poněkud eh, anomálně oproti běžnému ústavnímu systému. Jak do tohoto prostředí má být zasazena pravomoc Evropského parlamentu, aby prosazovala tedy demokratickou Eh, pravomoci. Já nechci říci, že by měli stát nutně proti sobě, protože parlament nemá být eh, jaksi eh, protivníkem, ale spíše protiváhou exekutivy, kterou stále silněji vidíme v Evropské unii. Vidíme také více komisy. Je zajímavé, že Evropská komise usiluje o to, aby eh, se více zhostila eh, svého práva na iniciativu, aby takto potvrdila, jak si svou, posílila svou úlohu vlády oproti eh, Barozově komisi například. Takže pravděpodobně uvidíme, že to bude se profilovat možná jakýsi konflikt mezi komisí a Eh, eh, radou a Evropský parlamentu také může hrát svou úlohu mezi těmito dvěma institucemi. Takže to je velice zajímavý eh, problém a ráda bych znala vaše stanovisko na tyto anomálie. Jakým způsobem tedy máme postupovat, má, jak se má posílit tedy a potvrdit úlohu Evropského parlamentu v, v tomto prostředí a v průběhu dalšího budování EU. Děkuji. Eh, Mercedes Breso. Za sebe bych také rád přednesl dotaz. Ano, socialisté pod, eh, přikivuje paní Breso, ale budu hovořit portugalsky, říká pan předsedající. Já bych ještě chtěl přednést dvě poznámky, eh, předběžné takové úvahy. Za prvé, podle mne je zapotřebí rozlišovat diskuzi o vládě a hodnocení kvality demokracie na druhé straně, protože se jedná o dvě eh, odlišné otázky. Když klasifikujeme eh, vládní systém Činíme tak způsobem, který nás přivede nutně k určitému teoretickému modelu na základě prvků, které hodnotíme. A tímto tedy dorazíme k hodnocení systému. Když chceme například rozlišit parlamentní systémy, musíme rozlišit eh, několik jednotlivých prvků, eh, které vytvářejí parlament. Musíme odlišit to, co je zásadní, od toho, eh, co je jen případkové. A co se týče eh, parlamentní vlády, je za zásadní považován prvek politické zodpovědnosti eh, výkonného orgánu vůči eh, legislativnímu orgánu neboli parlamentu. A to se právě odehrává při tvorbě vlády a následně i v průběhu působení vlády. Takže je to určitý vztah mezi vládou a parlamentní většinou. To je ovšem teoretická stránka věci. E, jde o to, abychom pochopili, zda evropská demokracie je dostatečně demokratická či nikoli. A právě tady si myslím, že musíme postupovat velice obezřetně. Protože tam, kde zjišťujeme nějaké slabiny Evropského parlamentu, eh, jeho eh, pravomocí, tak si také musíme uvědomit, co je druhou stranou eh, mince, druhou stranou těchto slabin. Protože na té druhé straně mince to může být pravomoc rady, která nemusí být nutně projevem nedemokratické reality. Rada je projevem eh, vnitrostátních demokracií. Takže může dojít eh, v té evropské institucionální soustavě k demokracii sui generis svého druhu. A eh, do toho musíme započítat i pravomoci komise, nejen rady. A zde máme dva různé scénáře. V jednom případě pravomoci komise jsou předmětem přísné a politické kontroly ze strany Evropského parlamentu. A tedy u těchto pravomocí eh, nemůžeme takto hm, hovořit o Eh, demokratických slabinách, protože tyto kompetence jsou plné kontroly Evropským parlamentem, ale může dojít k tomu, že Evropská komise má i takové pravomoce, které nejsou patřičným způsobem kontrolovány Evropským parlamentem. A v takovémto případě se objevuje závažný problém eh, dostatku demokracie. A z toho plynou dva moje dotazy. Za prvé, finanční nebo rozpočtová demokracie – co to znamená? V tuto chvíli mm, při budování Evropské unie eh, eh, myslím, eh, že jedna z velkých výzev pro evropskou demokracii spočívá v tom, že vnitrostátní demokracie ztrácejí finanční ehm, pravomoci, které normálně bývají v jejich pravomocích, zatímco kontrolní kapacita Evropského parlamentu Eh, se eh, nemá dostatečnou kontrolu, protože kontrola je prováděna Evropskou komisí. Takže eh, zde se může hovořit v samotném jádru demokracie o demokratickém deficitu ve finančních otázkách. Nemyslíte si tedy, že toto je jednou z hlavních současných výzev? A můj druhý dotaz je velice prostý. Eh, ve vašem pohledu na věc, eh, v tom pohledu člověka, který studoval demokratické budování Evropy, eh, jak si myslíte, že by se dala vylepšit evropská demokracie, aniž by se měnily smlouvy? Děkuji. Nyní máte slovo, abyste odpověděli na tyto otázky. Děkuji vám. Děkuji za nesmírně zajímavé připomínky. Eh, a já se k ním eh, nyní vyjádřím, ne ke všem, ale k většině. Začala bych eh, Richardem Corbettem. Vy jste řekl velice zajímavou věc, že podle vás ta strategie, kterou jste vypozoroval za mnoha, mnoho desetiletí, strategie, kterou se parlament snaží formálně, institucionálně měnit smlouvy, je e, obracet se na členské státy a snažit se oslovovat národní strany, e, tak, aby e, ovlivňovali své vlády, aby tyto prosazovali více pravomocí pro parlament. To je velice zjevná a důležitá strategie, ale eh, chtěla bych zmínit eh, jednu věc, eh, kterou jsme ve zprávě nezahrnuli. Když se ptáte, jaké jsou hranice parlamentarizace z pohledu národních vlád a národních stranických systémů, a podle mého názoru to jsou právě ty pobídky pro národní strany, které jsou vlastně nulové proto, aby podporovali parlamentarizaci nebo spolitizování Evropské unie, jako například jediný volební zákon pro všechny členské státy, který by upravoval hlavní průřezová témata a tak dále. Protože tady mají oni doma mnoho co ztratit v rámci svých institucionálních pravomocí. Museli by se vzdát svých volebních zákonů, museli by se vzdát nominačních pravomocí eh, a tak dále. Eh, takže tady lze čekat veliký odpor eh, od národních politiků politických stran. E, vy říkáte, že vlastně tak trošku obcházíte vládní strategie tímto způsobem. Takže mě by zajímal váš názor na toto. Máte pravdu, že musíme lépe vypilovat argumenty ohledně rozpočtových pravomocí. Tam je nyní zapotřeba jednomyslnost, kdežto na základě meziinstitucionálních smluv se vždycky dá říct, tohle se mi nelíbí, od toho já jdu pryč a tímto způsobem vyvíjet tlak. Zaujalo mě také to, co jste říkal o tom, že bychom eh, měli být že bychom neměli vnímat parlamentní demokracii tak stereotypně, protože existuje mnoho různých eh, niancí a typů. Eh, máte pravdu, že v mnoha parlamentních demokraciích, jako například v Itálii, eh, předseda vlády nemusí být poslancem, takže ano, tady je zapotřebí tento argument přeformulovat. Souhlasím také s tím, že de facto právo iniciativy Eh, v podstatě eh, ex, existuje. My to eh, tady ne, pokrýváme jakožto zvláštní aspekt v naší studii, ale asi bychom měli. Děkuji za toto upozornění. A nyní bych chtěla odpovědět panu Artondovi. Když říkáte, že existuje právo konzultace, tak to není zase takový rozdíl. Pokud nejsou ale stanoveny žádné časové limity, tak to lze využívat jako strategii pro protahování a oddalování. Mě by zajímal váš názor eh, v podstatě. Když eh, říkáte, že v oblasti spravedlnosti a vnitra eh, není dostatečná kompetence na nadnárodní úrovni k tomu, abyste byli efektivní, abyste opravdu mohli řešit krize, pardon, trestné činy, přeshraniční trestné činy a tak dále. S tím, v tom s vámi souhlasím, nicméně to je výsledek rozhodovacího procesu, který eh, by přeložil kompetence na mezinárodní úroveň, což by si žádalo změnu smluv a jednomyslnost členských států. A tady nezbývá než zjistit, eh, jaké jsou preference členských států a jak daleko by se dalo dojít. Jak už ale říkal pan Corbett, pokud máte podporu alespoň některých členských států, tak ty by mohly vyhrožovat zablokováním změny smlouvy a eh, nejenom v oblasti spravedlnosti a vnitra. Pokud k tomu, pokud je o to, co říkala paní Breso, tak vy jste říkala velice zajímavou věc ohledně předsedy komise a e, souvisejících otázek, ale e, tady e, v podstatě šlo o výhodu prvního. Parlament byl rychlejší než rada, předběhl ji a nominoval kandidáty. A jakmile byli nominovaní, tak na základě těch nominantů, co mohla rada dělat? Těžko mohla říct, ti, kteří byli demokraticky zvoleni, by neměli být bráni v potaz. Ne, to, zajímavá otázka zní, bude to formalizováno anebo ne? Bude to formalizováno anebo to zůstane neformální praktikou? od které se nelze odchýlit. Mimo mikrofon, paní Bresok. No, potom eh, jste říkala druhou věc a sice, že neexistuje žádná druhá komora. A že rada by měla omezit eh, své pravomoci tak, aby se vlastně stala druhou komorou Tedy aby se stala opravdu druhou legislativní komorou a nikoli, aby hrála tu dvojí roli, kterou hraje nyní. Ale to by zase si žádalo jednomyslnost a je poměrně jasné, že rada by to odmítla. Zdát se exekutivních pravomocí, které má. Evropská rada podivná instituce, to máte pravdu. A e, v té celkové e, rovnováze, kterou jsme analyzovali, Eh, se zdá, že Evropská rada eh, byla posílena v reakci na eh, určité kroky parlamentu, který si urval pravomoce pro sebe v nejrůznějších oblastech a proto byla posílena Evropská rada, aby zase se dal parlament obejít. Je to taková hra přetahování o pravomoce. A jediný orgán, který mě napadá, který je podobný e, Evropské radě, e, to je Německá spolková rada, e, Bundesrat, ale tam má, tam má jasné legislativní pravomoci, jakožto druhá legislativní komora. Vy jste navrhla tále, aby národní parlamenty byly více institucionalizované, pokud jde o jejich vztah k Evropskému parlamentu. E, takže jakým způsobem přesně? Jakožto třetí komora to navrhuje Cameron. Určitě by to e, rozhodovací proces neulehčilo. Naopak by byl mnohem zdlouhavější. Zajímavé je také to, co jste zmínila o tom, že e, Junckerova komise je nyní mocnější než ta předchozí a že je političtější. A přesně takový Junckerův program je to je pravda, ale eh, chtěla bych také připomenout, že pokud komise není neutrální, eh, ar, neutrálním arbitrem, neutrálním vyjednavačem eh, mezi zájmy členských států, ale bude jednat podle své stranické politické většiny v parlamentu, ne mezi komisaři, protože ti mohou vlastně být velice politicky různobarevní, tak to si myslím, že by mohlo být poměrně nebezpečné pro soudržnost Evropské unie. Kdybychom opustili ten princip vzájemné reciprocity, kdy žádná země nebo žádná frakce není e, vlastně dlouhodobě menšinou nebo dlouhodobě tou prohrávající stranou, ale kdy e, někdy někdo, každý někdy vyhraje a někdy prohraje. E, tak komise byla velmi úspěšná při udržování té rovnováhy mezi členskými státy v minulosti. A silné spolitizování komise a parlamentu by bylo podle mého názoru poměrně problematické z pohledu různorodosti Evropské unie. Tak eh, já bych eh, odpověděla eh, panu předsedovi nyní. My jsme se ve zprávě nezabývali touto otázkou. Eh, je pravda, že Evropský parlament má více pravomocí, já si myslím, že je to nutné, ale není to eh, postačující pro kvalitu demokracie. Kvalita demokracie a demokratické legitimity eh, Evropské unie souvisí s mnoha body naší studie. Těsně po Lisabonu, ještě před krizí, se, jsme vlastně eh, Evropský parlament eh, mohl posílit na základě zájmu členských států, zájmu občanů a tak dále. Eh, fungovalo to dobře a poměrně demokraticky, ale nyní po krizi se všechno změnilo. A došlo ke značnému schromáždění moci v některých členských státech, moci, která byla odebrána svým způsobem Evropskému parlamentu i národním parlamentům. Z čehož vyvstávají mnohé otázky ohledně demokratické legitimity. A jak jste říkal, národní parlamenty mají méně rozpočtových pravomocí, a vychází na prázdno demokracie v členských státech. Víme, co se děje v Portugalsku, kde vlastně existovala vláda, nicméně Evropská unie dohlížela na rozpočet, což je e, problematické a pochybné svým způsobem. Co se dá udělat, aniž by se museli měnit smlouvy? Jak víte, Evropský parlament e, dělá to, že spolupracuje s národními parlamenty, protože e, od krize vznikly mnohé nové ekonomické struktury, které vlastně znamenají ztrátu moci jak národních parlamentů, tak Evropského parlamentu a vzájemná spolupráce parlamentů, meziparlamentní výbory a tak dále, to by mohla být cesta vpřed, e, cesta, jak vlastně navrátit demokracii do systému, do parlamentu. Děkuji. Tím se dostáváme na konec tohoto bodu pořadu jednání. Děkuji Adrian Eritie a Katrin Mori za to, že k nám dnes přišli. Byla to velice zajímavá diskuze a ještě jednou za ní děkuji. Posuneme se tedy eh, dál v pořadu jednání. Myslím si, že teď už by nám to mohlo zabrat eh, trochu méně času. Nejprve to máme bod číslo 5, výroční zpráva za rok 2014 o ochraně finančních zájmů Evropské unie a boji proti podvodům. Eh, jak si vzpomínáte, rozhodli jsme se eh, vypracovat stanovisko pro výbor kont eh, výroční zpráv, k výroční zprávě za rok 2014 o ochraně zájmů Evropské unie. A já bych nyní dal slovo paní Mercedes Bresso, Eh, která je zpravodajkou, aby nám představila svůj návrh stanoviska a poté dám slovo ostatním kolegům. Mercedes, máš slovo. Grazie, grazie, Děkuji, pane předsedající. Jak eh, víte, rozhodli jsme se, že poprvé poskytneme stanovisko k ochraně finančních zájmů Evropské unie eh, prostřednictvím eh, boje proti podvodům z pohledu samozřejmě našeho výboru, tedy výboru AFKO. Zabýváme se tedy především aspekty, které spadají nejvíce do našich kompetencí. A Eh, z mého pohledu tedy toto stanovisko, které následně předložíme výboru pro kontrolu rozpočtů k jejich zprávě. Toto stanovisko tedy zdůrazňuje dvě věci. Abychom posílili důvěryhodnost a efektivitu evropského rozpočtu s cílem zachovat nebo znovu, znovu získat důvěru evropských občanů, je důležité, aby cíle ochrany finančních zájmů a boje proti podvodům také v zájmu článku 325 smlouvy o fungování EU byly ústředním bodem eh, tohoto textu. Pro nás je důležité, aby se bojovalo proti podvodům, aby situace byla transparentní aby bylo evropským občanům jasné, že jejich peníze jsou spravovány dobře. Za druhé, chci poznamenat v tomto stanovisku, že korupce, podvody a poškozování evropského rozpočtu jsou proporčně odpovídající nedostatku transparentnosti ve výdajových postupech. Eh, souvisejících s fondy a finanční prostředky. Takže je zapotřebí lépe komunikovat o vědomí a zodpovědnosti eh, všech jednotlivých aktérů těchto postupů a také zapotřebí zjednodušit ty normy, aby byly jasnější, transparentnější, protože to eh, pomůže k tomu, aby mm, ne tedy, že podvody budou úplně nemožné, ale budou mm, alespoň velice složité. A proto je také důležité, aby co možná nejvíce se šířily osvědčené praxe mezi jednotlivými aktéry. Také žádáme o to, aby zde bylo jasněji rozlišováno mezi chybou a podvodem. Je zapotřebí šířit informace jak o Eh, chybách, je těch nejčastějších chybách, tak o podvodech. Právě proto, aby uživatelé fondů a eh, orgány, které jsou zodpovědny za jejich zprávu, eh, všichni věděli, co je chápáno jako chyba a co je na druhé straně chápáno jako podvod. Aby tito, včetně tedy konečných příjemců, byli chráněni, aby věděli, co je chápáno jako podvod. Je tedy zapotřebí přikládat větší význam eh, důležitosti těchto projektů, když hovoříme o podvodech tak, eh, nebo o chybách, tak o tom hovoříme jen z účetního hlediska, nějak jinak. Ale stejně tak důležité je, protože účetnictví je důležité, aby byl eh, i správný výsledek, tedy aby byl konsistentní projekt s výsledkem a k tomu pokaždé nedochází. A to i proto, že často ty subjekty, které provádějí kontrolu, kontrolují pouze účetní položky a nekontrolují přímo na místě. Například eh, zda eh, kvalita a náklady realizovaného projektu odpovídají tomu projektu. A e, také zda splňují ten původně stanovený cíl. Za čtvrté, přejeme si tedy, aby se posílila spolupráce mezi členskými státy a komisí, aby bylo možné realizovat plnou e, formaci vzdělávání jednotlivých aktérů, zejména těch, kteří nesou zodpovědnost za zprávu finančních prostředků a jejich rozdělování. V rámci článku 325 se má jednat o všechny politiky EU, nejen tedy o podvody jako takové, a, ale o vše, co se může dít v souvislosti s evropskými politikami. E, nyní už jsme zaznamenali roční spoždění e, e, ohledně šetření situací. Je tedy zapotřebí zjednodušit tyto postupy, zjednodušit politiku subvencí, protože právě tam je velice rozličná situace v jednotlivých členských státech, nicméně je tam hodně chyb i podvodů. Je zapotřebí, abychom se řídili postupy, které se dány úmluvami a dohodami eh, se třetími státy nebo třetími um, institucemi eh, v boji proti podvodu a na zakončení rozhodnutí z roku 2013, 22. října, tak to musíme bojovat proti podvodům a praní špinavých peněz. Je zapotřebí více poukázat na ty případy, které jsou velice závažné, protože organizovaný zločin eh, a eh, podvody jsou velice odlišné od drobné chyby nebo ta nějakého drobného podvůdku. Na jedné straně to může být organizovaný zločin, který se zmocní v určitých oblastech evropských prostředků eh, a eh, způsobí tak eh, tedy nějakou velikou změnu v, ve využití finančních prostředků. Proto by také bylo důležité Eh, mít eh, evropského eh, prokurátora, mít evropského žalobce. Jak víte, to je další naše bitva, kterou bojujeme. My žádáme komisi, aby nám předložila první výsledky ohledně e, směrnice o e, falšování a padělání peněz a také jak e, se chceme zeptat Olafu, jak využívá své postupy, a jak postupují jednotlivé členské státy, aby e, získali zpět prostředky, které byly podvodným způsobem využity. E, je tu celá řada různých návrhů, tedy jak jsem říkala, které e, nesouvisejí přímo mm, s námi, ale s rozpočtovým výborem a jedná se o funkční a procedurální postupy, eh, které eh, jsou také právě v pravomoci našeho výboru. Děkuji mnohokrát, paní Breso. Paní Kaufmann má slovo. Děkuji, pane předsedo, jenom velice stručně. Hmm. Chtěl bych poděkovat paní zpravodajce eh, za velice dobrý text, který nám předložila. A především eh, bych eh, potrhla a eh, bod 5, který říkala paní Breso hned na, na konci. Čili otázka evropského a státního zastupitelství je smějce piv. Tady potřebujeme rychlý postup. To vyjednávání už běží hodně dlouho o evropském prokurátorovi a myslím, že vyjednávající členské státy se tady nějak zasekly. A máme tady také problém, že jako parlament eh, jsme velice nedostatečně informováni o projednávajících vyjednáváních. Máme tady právo eh, spolurozhodování a já si myslím, že je eh, velice Mm, důležité, abychom nejenom požadovali Evropské státní zastupitelství a jeho vytvoření, ale také průběžné zpravování parlamentu o tomto procesu, protože když nakonec máme k něčím souhlasit, tak musíme vědět i o co a jak se o čem vyjednává. Ne, abych nám potom byl předložen text, ke kterému budeme moci říct ano nebo ne. Tak jednoduché to není. No u té směrnice piv tam eh, je eh, zajímavé poukázat na to, že tady máme eh, rozhodnutí Evropského soudního dvora, vynesené nedávno, kde jde o to, že podvod s daní z, z daní z přidané hodnoty je také proviněním se proti finančním zájmům Evropské unie. A tohle by tam mělo být také zohledněno, protože myslím, že tady velice explicitně v této oblasti se podporuje postavení parlamentu v tomto rozhodnutí. Dobrá, děkuji. To, je tedy, eh, to bylo tedy eh, velice eh, vhodně načasované vystoupení, vystoupení pane Diráne. Děkuji vám, pane předsedající, za slovo. Stínový zpravodaj to není, bohužel, ale sdělil mi, eh, co by si přál eh, říci. Ve výboru pro kontrolu rozpočtu, eh, který píše tuto zprávu, a který tedy nepřímo je velice spokojen s tímto stanoviskem, tedy podle mého názoru já bych chtěl poděkovat především Mercedes, protože to je její zásluha a já s ní eh, souhlasím ohledně těch základních prvků, o kterých hovořila. Snad jen pár návrhů, které bych chtěla předložit. Vždy bychom mohli jít to trochu dál, než eh, kam jsme došli a eh, proskoumat další možnosti. Můžeme mluvit o tématech, které jsou pro nás důležitá. Za prvé, podle mého není dostatečná kontrola údajů poskytovaných členskými státy. A příliš se zabýváme deklaracemi, e, Možná by bylo zapotřebí, aby komise trochu lépe kontrolovala ta prohlášení a, a, ty, a, e, a také prohlášení o daních, zejména o daně z přidané hodnoty, protože víme, co se někdy děje při našich výměnách eh, ohledně členských států. Víme, že u DPH je to ještě zapotřebí hodně vyjasnit. A pak to jsou ty podvody eh, z DPH, o kterých se také eh, hovoří ve směrnici, ale víme, že situace se zablokovaná v trialogu. Víme, že některé zájmy mají zájem toto zablokovat a je nezbytné, aby zde byla vůle Eh, aby Evropský parlament tedy vyjádřil, že eh, tedy nebude pracovat jen tak eh, do šuplíku, až chceme vědět, co se s tou situací děje dál. Vím, že ohledně toho mm, podnikového know-how a mm, průmyslového tajemství je to věc, která se týká varování, protože eh, ohledně Luxix například eh, eh, bylo umožněno, aby, se, mm, aby postoupila dál celá Evropa, protože bylo tedy umožněno, jak také o tom hovořil pan Juncker, aby se změnila situace v celé EU. A Byly tu ale zájmy, které byly odlišné na úrovni Evropy, která si přála eh, transparentnost, eh, aby tedy Evropská unie byla transparentním prostorem. A na druhé straně to byly eh, protikladné zájmy některých členských států, které to měly své vlastní zájmy. Takže na jedné straně je tu zapotřebí poukazovat na tyto příklady, které jsou porušením legislativy a měli bychom uvažovat, jakým způsobem by se toto dalo ještě začlenit a zohlednit v tom textu. Potom ještě ohledně OLAFu. A tam je také možná střed zájmu mezi dohledovým výborem a OLAFem. Jakou úlohu tedy má přesně OLAF, jak eh, by se dalo zlepšit fungování OLAFu Eh, protože ten je zde eh, důležitý v celé této věci. A potom ještě bych chtěl mluvit o souvislosti s tabákovým průmyslem a, a eh, podvody. Víme, že se hodně diskutuje, I za minulého mandátu se hodně diskutovalo, i když já jsem tu nebyl, ale vím, že to byly důležité diskuze například s firmou Philip Morris bylo by eh, zapotřebí tedy podle mne poznamenat, eh, že tabákový průmysl sám eh, kontroluje padělání svých vlastních produktů. To mi připadá takové schizofrení nebo masochistické, pokud to tak mohu říci, protože dochází k tomuto padělání a ti, ty velcí mm, podnikatelé nebo ty velké podniky říkají, když dochází k padělání, to přece neděláme my. Eh, ale eh, měli bychom předcházet tomu, eh, aby sám tabákový průmysl nehodnotil nebo neodsuzoval své vlastní padělání nebo padělání svých vlastních výrobků. Takže by bylo zapotřebí se tímto zabývat. Je jasné, že něco dosáhneme dřív a něco nám bude trvat delší dobu. To je by nedloutrání. Velice stručně chci poděkovat kolegům za eh, ocenění a také za rady. Společně eh, se můžeme hlouběji zaměřit eh, třeba na otázku DPH. To je velice zajímavá věc, abychom našli způsob, jak eh, tam něco konkrétního napsat do tohoto stanoviska. A i u těch dalších eh, otázek se můžeme zamyslet, zda chtějí kolegové předložit pozměňovací návrh, zda se chceme dohodnout, dohodnout už se zpravodajem, nebo jak chceme postupovat dál. Takže tu možnosti jsou. A já si myslím, že předsednictví nám teď stanoví eh, nějaký termín pro pozměňovací návrhy a následně se s tinovými zpravodaji eh, se zaměříme na to, jak tedy dále vylepšit tu zprávu, jak doufám. Dobrá, já vám mnohokrát děkuji. Rád bych připomněl, že eh, harmonogram je následující. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 13 října, říká pan předseda, 12 hodin. 30. Eh, října ve 12. Potom debata o předložených návrzích proběhne 19. listopadu, hlasování o návrhu stanoviska a pozměňovacích návrzích 3. prosince 2015. Tolik tedy náš harmonogram. A teď eh, přejdeme k bodu 6. Návrh nařízení o pravidlech pro výkon vyšetřovacího práva. Teď bych požádal eh, Ramona Juaregiho, aby informoval výbor o nedávném vývoji v této věci. Po naší poslední debatě o 15. července a tady máme teď stanovisko rady k dopisu předsednictví z 3. září. Takže Ramón, máš slovo. Muy bien, muchas gracias. Prezident. Děkuji. Já bych eh, vysvětlil aktuální situaci. Jedná se o velice složité téma. Rád bych eh, poslancům výboru eh, poskytnul některé informace. Je škoda, že jsou tady eh, jen stínoví zpravodajové. Nicméně paní, zpravodaj, paní předsedkyně Hybner mě přesto požádala, abych vysvětlil tu aktuální situaci. První věc, kterou bych řekl, je, že se jedná o zprávu o nesmírně důležité pravomoci, kterou má Evropský parlament. My jsme eh, vedli eh, debatu na eh, začátku, kdy jsme se zabývali pravomocemi Evropského parlamentu a myslím, že v souvislosti s tím lze nalézt určité vazby. Máme tady jednací řád, který umožňuje využít těchto vyšetřovacích pravom, toho vyšetřovacího práva a myslím, že to je eh, jádro jakéhokoliv parlamentního systému a týká se to tedy i Evropské unie. Máme tedy v tomto ohledu velice důležitý úkol. Máme eh, tady eh, pravomoci, která je zakotvená ve smlouvě. A v tomto případě máme tedy do určité míry takové právo legislativní iniciativy. To je, myslím, první věc, kterou jsem chtěl říci. V tom předchozím volebním období David Martin eh, zodpovídá eh, za eh, zpravodajování této věci a v dubnu 2014, pouze několik dní před koncem volebního období, parlament přijal text. Schválení textu bez schválení Rady a komise dokonce eh, s odmítnutím eh, Rady a komise eh, je odrožen, o, o, se odráží v příslušných dopisech. Je to tedy zcela jasné. Evropský parlament hlasoval ve prospěch, i když Rada a komise byly proti. Způsobilo to tedy konflikt, který se nám zatím nepodařilo vyřešit. Proč? Rada a komise odlišně eh, vykládají eh, tu záležitost. Mysleli si, že formalizujeme rozhodnutí bez dohody, ačkoliv smlouva stanoví, že je třeba dosáhnout předchozí dohody s radou a komisí, tak aby nařízení mohlo vstoupit v platnost. Jedná se tedy o problém a který eh, je kontextem toho, co já budu teď vysvětlovat. Já se celý rok pokouším zahájit eh, dialog, eh, znovu nastartovat dialog s oběma institucemi o této věci a musím skromně přiznat, že se mi to nezdařilo. Nepodařilo se mi dosáhnout výsledku. Rada a komise a zejména rada nechápou, že parlament v předchozím období eh, přijal usnesení, právě eh, částečně také proto, aby to nesmizelo z našeho parlamentního systému, protože kdyby parlament eh, nepřijal text, tak by nic na papíru nebylo pro tento parlament a tento parlament chtěl, nebo ten parlament to chtěl předat tomu dalšímu parlamentu. To chtěl David Martin učinit, chtěl to udělat výbor pro ústavní záležitosti a na plenárním zasedání také. Takže, jak říkám, v dubnu 2014 na plenárním zasedání bylo přijato toto, byl přijat tento text. Nicméně Rada a komise společně eh, předložili eh, právní i politické námitky, které byly eh, poměrně zásadně formulovány. Takže to je eh, problém. Před rokem mě tedy eh, výbor pro ústavní záležitosti jmenoval zpravodajem. Před deseti měsíci jsem eh, předložil dokument, který nebyl formálně přijat, nicméně konstatoval, že je tady politická vůle znovu zahájit vyjednávání s Radou a s komisí, abychom se dobrali schody. E, některé odstavce v textu dokonce e, zkonstatovali, že opravdu chceme dohodu. Řekli jsme, že bez dohody nebude mm, nařízení, protože to je ve článku 226 smlouvy. Takže jsme e, řekli velice jasně v textu, že chceme dohodu. Hovořili jsme o tom, že se k tomu stavíme pružně. Dali jsme tam prostě několik vyjádření do toho dokumentu, která toto eh, potvrdila a výbor souhlasil s mým textem. Takže s komisařkou Hybnerovou jsme se pokusili eh, dostat se do kontaktu s radou i s komisí. Kontaktovali jsme lotické předsednictví, eh, poslali jsme jim dopis, hovořil jsem s nimi. Pokusili jsme se uspořádat neformální technické průzkumné jednání, abychom poukázali na to, v čem spočívá problém a kde by byla možná řešení. čtyři měsíce přímého jednání s lotyšským eh, předsednictvím a komisí. Eh, to tedy trvalo, ale navzdory tomu eh, to zasedání se nakonec neuskutečnilo. Mělo to být v červnu a nakonec tomu nedošlo a to údajně proto, že na hradě je nějaká blokační menšina. Je jedno, kdo ji představoval, nicméně navzdory dobré vůli lotyšského předsednictví, o které nepochybuji, navzdory jejich tvé práci nebylo možné navštívit toto eh, zasedání. Eh, nakonec eh, tedy, nebo oni nemohli se zúčastnit toho zasedání. Komise tam byla, my jsme tam byli, ale rada se nedostavila. Evropský parlament právní služby a technické služby, právní odborníci tam byli a pokusili jsme se ukázat, že je jasná vůle pokusit se o řešení problému. A potom pan Schmidt Minister zastupující lucemburské předsednictví přišel v září a pravděpodobně si budete pamatovat, že jsem hovořil eh, velice eh, vehementně v tom smyslu, že nemůžeme pokračovat bez eh, zásadního dialogu. Oni mm, zdvořile řekli, že jsou nám k dispozici a potom po několika dnech jsem jel do Štrasburku a setkal jsem se s, s ministrem Schmidtem a jeho asistenty. A bylo zřejmé, že Lucemburské předsednictví je ochotné toto řešit. Komisařka Hybnerová eh, zaslala dopis a tam jsme zopakovali naši, eh, naše stanovisko a Lucemburské předsednictví eh, zaslalo tedy dopis, kde vyjmenovala se hlavní obavy, a co jsou také obavy komise. O co tedy jde? kostce. Řečeno, tyto ty obavy eh, odpovídají určitým článkům. Je jenom slušné nařízení, je tam jenom 20 eh, článků, ale eh, dohromady asi 4 nebo 5 z nich představují problém. Vyšetřovací výbor musí respektovat pravomoci komise a dalších evropských institucí. pokud se budou vyšetřovat eh, stejné eh, případy, což tak může být. Potom, kdo může eh, zastavit probíhající šetření v případě, že začne toto vyšetřovat i nějaký soud ve členském státě, nebo pokud je, pokud mu padne nějaký rozsudek. Neměl by být vyšetřovací výbor k nějakému probíhajícímu právnímu šetření, ale pokud tedy eh, eh, se něco začne po eh, existenci vyšetřovacích výborů, kdo by ho měl zastavit? A potom utajení. Členské státy mají poskytovat dokumenty, kde jsou žádány a pokud se jedná o citlivé dokumenty, tak jak se budou utajovat. Takže v jakém případě nebo jak se postaráme o jejich ochranu, jak budeme předvolávat svědky, jaké nástroje mají vyšetřovací výbory. Jsou omezené nebo neomezené? Jak fungují závěry vyšetřovacích výborů? Jaké pravomoci mají členské státy? pokud eh, předvolá eh, mm, vyšetřovací výbor mm, svědky. A to jsou všechno složité věci. A jsou tam opravdu problémy, eh, protože parlament musí vědět, že tak, jak to teď zní ten text, tak na tom neexistuje, nemůže existovat schoda. Takže to musíme znovu vyjednat. Minulý rok, nebo poslední rok, vyjednám s radou a s komisí a, a dávám jasně najevo, že všechny otázky jsou na stole a bavme se o nich a nalezme řešení. Ale oni mě nemůžou požádat, abych eh, eh, předložil nový text, protože já nemám mandát od eh, výboru pro ústavní záležitosti měnit text, který přijal Evropský parlament. Takže opět tady jsou naše ruce svázané. Litvíně myslím, že je možné dohodnout se o tom novém textu, ale musíme se o tom pobavit. Tak to tedy eh, v současné době víceméně je. Rada není oprávněna zahájit tento proces. Tam nejde o to, co já si myslím jako zpravodaj. Já jsem vyčerpal eh, všechny eh, možnosti a řekl jsem zcela jasně, jaké jsou moje úmysly, ale teď to nevázne na mě. Nejnovější zpráva je, že pokud rada neobdrží formální stanovisko k tomu, že náš výbor o tom chce jednat, tak 28 členských států eh, nedá formální mandát k vyjednávání. Chtějí slyšet naše stanoviska. Já se mluvím, že jsem mluvil tak dlouho, ale Myslím, že musíme vyčerpat všechny možnosti, které máme. Takže já bych navrhl, aby na našem příštím zasedání 3. prosince jsme eh, předložili prezentaci eh, výboru pro ústavní záležitosti a s tím zpravodajem samozřejmě předložím dokument, který by odrážel eh, skutečnost, eh, že jsme ochotní eh, bavit se o těch věcech, o kterých jsem hovořil. Nechtěl jsem zacházet do podrobností těch problémů, které souvisí se všemi těmi články, ale prostě zpracují dokument, který jasně dá najevo, že výbor pro ústavní záležitosti je ochoten se pokusit přeložit text, který eh, bude odrážet to, že Evropský parlament eh, stále požaduje tuto eh, pravomoc. To je v jádru evropského demokratického systému. Tohle tedy plánuji. Předložím ten dokument a potom a potom to budeme se přát radě. A myslím, že když to předložíme AVKu, eh, nebo jako AVKo, tak eh, rada přijme eh, nebo přistoupí na dialog. Potom se ostatními zahájíme formální dialog, proces dialogu s radou a s komisí a budeme hledat možné řešení. Já myslím, že to možné je. Nicméně jsou tam technické a právní překážky, to nemůžeme přelížet a pochopitelně také politická rada, tedy vůle rady a komise. Pokud oni to neschválí, tak se nepohneme. Pokud ehm, z toho uděláme politický konflikt s radou a s komisí, pokud ehm, nadejde čas, tak to uděláme, ale myslím, že bude muset eh, zahájit formální dialog a i když já mm, za to, o tom bojuji už rok, tak se mi to nepodařilo dosáhnout ale myslím, že když budeme na tomto pracovat, na tom dokumentu, který předložím toho 3. prosince, tak eh, potom eh, se budeme k tomu moci začít setkávat. Zajedno je tady eh, velký politický problém v jádru tohoto. členských států nemá ráda vyšetřovací výbory. O to vlastně jde. Nechtějí, aby parlamentní výbor převolával ministry k slyšení, ale v Evropě se toho děje hodně. My tady zastupujeme Evropský parlament a další parlamenty by také určitě vyšetřoval, eh, zřídili vyšetřovací výbory k tomu, co se děje. Podívejte se na celou otázku LuxLeaks. Tady mohl být vyšetřovací výbor. Je tady problém, který AVKO bude muset uh, řešit vzejde to z toho zvláštního výboru k daňovým eh, eh, rozhodnutím. Je to eh, problém pro ty, kteří byli převoláni a nepřišli. Já jsem se včera zúčastnil pracovní skupiny naší frakce a naše frakce požádá výbor pro ústavní záležitosti a možná, že to půjde i od předsedy Eva Sura, ten bude chtít vědět, jaké pravomoci máme, co můžeme udělat protože ti, kteří byli eh, předvoláni a nepřišli, eh, prostě ty firmy eh, prostě pokořily Evropský parlament, ale jaké jsou naše pravomoci? Takže to je jedna z věcí v tomto nařízení, proto tady je. To nehovořím vlastně o jiných problémech, co třeba Volkswagen. Myslím si, že všechny tyhle věci by mohly vést k vyšetřování. Proč by jsem uh, nemohl eh, přijít eh, německý minister a vy, vypovídat tady pan Moskoviči, pan Šojble eh, a tak dále se účastnili zasedání výboru, tak se. Proč ne? Je to parlament. Musíme se s nimi o tom bavit a snažit se hledat řešení. Musíme opravdu se snažit zabývat všemi řešeními, tak aby Rada a komise nemohli říct, schválili jste text bez našeho bez vaší účasti. Pokud to má vést politickému konfliktu a máme se s nimi nějak rozžehnat, tak budiš. Možná, že k tomu dojde, ale ještě než k tomu dojde, tak musíme vyčerpat eh, všechny další možnosti. Děkuji za tyto informace, Ramone. Nevím, jestli se někdo chce přihlásit do slovo. Prosím, máte slovo. Děkuji, eh, pane poslanče, eh, za vaši zprávu. Řekl bych k tomu, že samozřejmě ten problém je eh, důležitý, je to vážný problém a má opravdu ústavní systémovou povahu. Já chápu, nebo nepodívej se, že rada má systémové výhrady k takovéhle ofenzivní interpretaci výkladu, eh, tedy pravomocí eh, budoucích eh, vyšetřovacích výborů. Zdá se mi, že je třeba se držet logiky podílu vlivu na věci národní a evropské. A Evropský parlament má vykonávat kontrolní funkci vůči evropským institucím a ne vůči členským státům. Popravdě řečeno, si nedokážu představit, že členské eh, státy přijmou jako eh, praktiku takovou situaci, kdy ministři členských států eh, regulérně budou pravidelně vyslýcháni na vyšetřovacím výboru Evropského parlamentu. Protože, jak říkám, Evropský parlament má jasné právo kontrolovat evropské instituce v rámci eh, logiky eh, tedy oddělení věcí eh, evropských od národních věcí. Evropská rada funguje na základě jasného vymezení evropských kompetencí. Takže ten problém tady je a je možné, možná lepší vytvořit nástroj se přiměřenými kompetencemi, který bude fungovat, než se snažit prorazit s eh, ofenzivním návrhem, který eh, se nutně setká s eh, pochopitelným odporem členských států. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Richarde, prosím, máš slovo. Eh, já bych chtěl eh, zareagovat eh, na to, co řekl pan Ujazdovský, a sice, že je psáno ve smlouvě, že je zapotřebí soustředit se na evropské instituce a na uplatňování unijního práva. Z toho ale může plynout, že je zapotřebí pokládat otázky členům Evropské rady, kteří jsou ministři ve členských státech. Uh, uh, eh, otázky na členy eh, Rady Evropské unie, to ano. Ale eh, já to chápu tak, že ten návrh se týká také ministrů na národní úrovni. Tak dvě věci. Členové rady jsou ministři na národní úrovni. Tuto funkci zkrátka mají ale někdy eh, se, to také, eh, někdy se také otázka může týkat eh, uplatňování evropského práva na národní úrovni. A v tom případě to mají na starosti ministři a dříve existovaly vyšetřující výbory, kdy ministři zcela dobrovolně přišli hovořit do Evropského parlamentu před takový výbor. Pamatují si vyšetřovací výbor pro BSE, nebo šílených krav Tehdy eh, britská vláda původně říkala, ne, my nepošleme ministra, a potom si to rozmyslela po volbách, pravda, kdy se k moci dostala Labour Party, ale to je jedno. A nový minister eh, velice ochotně přišel a dokonce několikrát do vyšetřovacího výboru. Říkal, že ho spovídal vícekrát Evropský parlament než Národní parlament v této otázce. Takže spolupracoval velice rád. Toto téma mělo ovšem evropský rozměr, jak jistě víte. Takže to byla jedna věc, kterou jsem chtěl říct. A e, za druhé, e, k tomu, co říkal pan Chauregi, tak já naprosto souhlasím s tou strategií, s tou metodou, e, kterou navrhuje. K jedné konkrétní věci ale, o, o, k tomu, že některé firmy odmítají eh, vypovídat eh, ve zvláštním výboru, který momentálně máme, k výboru pro daňová rozhodnutí. Tak eh, je pravda, že v zákoně nemáme nic, čím bychom mohli takovéto firmy nutit, aby do parlamentu přišli. Nicméně mohli bychom říci těmto firmám, že že vašim zástupcům odebereme přístupovou, přístupový odznak, přístupovou kartu, vašim lobbystům, aby se nedostali do parlamentu. Zkrátka, že všichni, kdo lobují pro tyto firmy, eh, nedostanou přístup do budovy. Když vy nechcete spolupracovat s parlamentem, proč by měl parlament chtěl eh, spolupracovat s vámi, kteří tady chcete lobovat? Eh, chtěl bych tedy navrhnout, eh, pane předsedo, abyste, navrhl, abyste napsal předsedovi parlamentu a navrhl tento postup. Pokud je o firmy, které odmítají spolupracovat s Evropským parlamentem. Ještě jednu poznámku, prosím. Já bych to ještě uh, upřesnil, a to svoje eh, stanovisko parlament uh, může vyzvat předsednictví. Může vyzvat předsednictví, ale uh, nemůže pravidla nebo na základě nějakého předpisu uh, zvát konkrétní ministry, protože my kontrolujeme předsednictví, Radu Evropské unie jako celek. Evropský parlament kontroluje Radu Evropské unie jako celek, jako instituce. A tam je možné ji kontrolovat. Ale kontrolovat jednotlivé ministry pod záminkou, že jsou eh, zároveň eh, členem, eh, členy Evropské rady, podle mě jde mimo institucionální logiku. Thank you very much, Roman. Děkuji. Ještě Ramon. Děkuji, jenom velice stručně. Nejprve bych se chtěl pokusit trochu vysvětlit to, eh, co tu říkal kolega Richard. Ten eh, řekl několik zajímavých věcí. Eh, vyšetřovací výbor parlamentu zkoumá případy špatného uplatňování nebo porušování komunitárního práva. Někdy se, primárně se to týká evropských institucí, ale jak už tady bylo zmíněno, Vyšetřování si může žádat eh, zapojení členského státu a nejen jednoho. Případ nemoci šílených krav, eh, o kterém hovořil Richard, měl eh, evropský dopad. Vezměme si ale ten případ selhání opatření emisí uhlíku nebo další případy, jako je společná zemědělská politika. Co když tam se neaplikují pravidla správně ve třech členských státech? To je další případ. Pane Ujazdovský, vyšetřovací výbor může vzniknout pouze v případě špatného uplatňování nebo porušování e, evropského práva. E, pokud se to týká více než jedné země, tak e, zástupci této země budou předvoláni, protože takové je evropské právo. To jsou evropské zákony. Vždycky to tak bude. Richard učinil dále jeden návrh. A sice abych, sice se to týká konzultací. Existuje právní stanovisko, podle kterého Evropský parlament nemá právo odebrat rozpočet nebo odebrat peníze lobbystům tak se nás ale ptá, zda máme takovéto pravomoc. Eh, já si nemyslím, že bychom mohli eh, přeložit eh, tyto sankce na národní parlamenty, ale já si nemyslím, že by to bylo možné. Aha, ano, právě o tom mluvím. Ano, takže jde tady o odebírání přístupových karet, aby se nemohli dostat do parlamentu. O to tedy eh, AFKO bude žádat. Jsou tady různé výklady. Momentálně ale Evropský parlament k tomu nemá pravomoce. To jsou tedy eh, ty problémy, kterými se musíme zabývat. Takže pokud by vám to nevadilo, 3. Eh, prosince eh, bychom se zabývali návrhem odpovědi eh, na ty obavy, které vyslovila Rada. A poté můžeme proskoumat možnost znovu zahájení dialogu s oběma institucemi a snažit se hledat řešení. Děkuji, pane Chauregi. My si všichni vážíme vašeho úsilí v těchto obtížných záležitostech. Eh, přijímáme tedy váš návrh a budeme čekat na další pracovní dokument na schůzi 3. prosince. Myslím, že nám to pomůže dopracovat se k lepší a jasnější pozici před dialogem s radou. K tomu návrhu Richarda Corbeta ohledně toho dopisu. Já si myslím, že pan Schulz už eh, o této snaze ví, nicméně eh, ano, navrhnu eh, tento, no, představím tento návrh koordinátorům na příští schůzi, respektive paní Hybner to udělá. Přesunáváme se k bodu 7 na pořadu jednání, který se týká nařízení v přenesené pravomoci o obsahu a fungování rejstříku evropských politických stran a nadací. Jak víte, komise přijala akt přenesené pravomoci o obsahu a fungování eh, tohoto rejstříku. Eh, Evropský parlament podle Lisabonské smlouvy má nyní dva měsíce na to, aby vznesl námitku proti tomuto aktu přenesené pravomoci. Tato lhuta vyprší 2. Eh, prosince 2015. Mohli bychom také požádat o prodloužení této lhuty o dva měsíce. Lhuta pro eh, vznesení námitky tedy má být oznámena poslancům, eh, tak jak bude přijata v tomto výboru. Eh, sekretariát navrhuje stanovit tento termín na, na čtvrtek 29. října 2015 v poledne. Do té doby bychom se tedy měli dohodnout na případné námitce. Bylo by to tedy na schůzi 19. listopadu. A poté, pokud schválíme námitku, musí být podán návrh usnesení naším výborem na plenární zasedání. A hlasovat by se potom muselo na prvním plenárním zasedání v prosinci. Tam stále ještě buď politická skupina nebo 40 poslanců mohou vznést námitku na plenární úrovni. A pokud plénum neschválí námitku, pak akt přenesené pravomoci bude samozřejmě považován za schválený. Takový je tedy postup a nyní bych chtěl dát slovo komisi, aby nám představila tento akt přenesené pravomoci. Pokud si to přeje, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající, jenom abych eh, připomněl, o co jde. Spolulegislátoři loni přijali nařízení měnící systém pro evropské politické strany a nadace. A kromě jiného, takto se vytvořila nová tedy mm, osoba. A to vyžaduje vytvoření určitého orgánu, který bude přijímat eh, žádosti o eh, uznání eh, subjektu za Evropskou eh, stranu či nadaci politickou. A proto tímto způsobem tedy musíme upravit podmínky pro udělení takovéhoto statutu. Komise v této eh, souvislosti přijala a přinesené pravomoci ohledně toho, jak se bude postupovat v tomto rejstříku evropských politických stran a nadací. Máme zatím velice úzký eh, pohled na eh, tuto věc, protože hovoříme o zcela nové věci. A náš post postup na komisi a tedy postup naší služby se zaměřoval na to, co je opravdu nezbytné na to, aby ten systém začal vůbec fungovat, abychom nebyli eh, příliš eh, eh, přísní v eh, určování kritérií, abychom se nezahltili těmi kritérii. Uvidíme, jak ten systém bude fungovat a následně asi bude dobré specifikovat konkrétně více prvků, více kritérií. A můžeme v tomto případě tedy rozšířit nebo změnit ten akt přenesené pravomoci. V této souvislosti tedy chceme říci, že tento akt přenesené pravomoci určuje Eh, že by zde měl být tento rejstřík, že by měl vzniknout a jsou zde stanovené povinnosti pro eh, dané orgány, eh, jak mají působit prostřednictvím tohoto rejstříku, neboli že mají poskytovat výpis z tohoto rejstříku, kdokoliv něj požádá, následně ověřený výpis zúčastněným stranám zejména těm, eh, kdo vedou nějaké administrativní anebo právní řízení. Není zde konkrétně stanoveno, eh, jakým způsobem se bude postupovat, protože ten orgán by měl mít příležitost si vytvořit svá vlastní eh, vnitřní pravidla fungování. A vedle toho je zde i paralelní prováděcí akt, Eh, který prochází v současné době komitologií, abych vás informoval. Eh, jedná se o velice technické záležitosti ohledně vytvoření toho systému pro eh, přesný formát toho standardního výpisu a to je vše, co bych chtěl říci na úvod. Děkuji. Děkuji vám. Richard Corbett, máte už nějakou výhradu? Ne, ještě žádnou nemám. Ještě to musím důkladně prostudovat, uvidíme. Ale mám e, dotaz, který e, možná se nestavuje přímo k tomuto návrhu textu, ale je obecnější. V tuto chvíli, když nějaká stávající strana, evropská politická strana či nadace, využívá rozpočtové prostředky způsobem, který není uveden nebo není povolen legislativně, kdo to kontroluje? A kdo tedy případně um, přináší stížnost a komu se přednáší? Nadace a strany související Eh, se skupinami zde v Evropském parlamentu využívají své zdroje způsobem, který eh, může ovlivnit výsledek britského referenda o setrvání či nesetrvání v Evropské unii. Eh, takže to může být například UKIP nebo EFDD. A já bych chtěl vědět, zda to je pravda za prvé a za druhé, co se s tím dá dělat. No, to je zapeklitá otázka. Chcete na to reagovat? Samozřejmě nemohu teď komentovat, eh, zda eh, takováto tvrzení jsou opodstatněná. Stávající struktura znamená, že autorizující úředník, eh, který tedy umožňuje financování, financování politických stran, evropských politických stran a a e, nadací e, se e, pohybuje především v rámci Evropského parlamentu. Takže generální tajemník Evropského parlamentu by měl tam vědět více a tam je také odpovědnost. Financování může pokračovat z, evropské, z rozpočtu Evropského parlamentu a autorizující pracovník je zodpovědný Eh, za to, aby zjistil, zda nechází nějakým problémům. A eh, má to signalizovat generálnímu témníkovi. Samozřejmě eh, jedná se o financování z toho tedy širšího evropského rozpočtu, tak tam jsou potom jiné možnosti, jak upozornit na možné nevhodné využívání prostředků nebo nevhodné chování těch příjemců. Děkuji mnohokrát. Máte k tomu nějaké eh, eh, poznámky? Eh, do 29. Hm, října můžete je vyjádřit dopoledne. Pokud nemáte nic dalšího, tak nemáme ani bod další a různé. Další zasedání bude, bude 19. listopadu do 12.30 a 15. Děkuji vám za pozornost.